So, ladies and gentlemen, Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pokračujme prosím v zasedání našeho výboru AFED a zároveň bych rád vás všechny vlastně přivítal na našem společném jednání tří výborů a jde tedy o v tuto chvíli o představení kandidátů Sacharovovy ceny za rok 2008 za svobodu vyjadřování. A chci říci, že prostřednictvím této ceny odměňujeme eh, individual jednotlivce, kteří bojují za ochranu lidských práv na celém světě. Všichni kandidáti se projevili jako lidé, kteří jsou velmi inspirující a odvážní. Já chci říci, že to tuto chvíli pouze zahojujeme postup výběru pro kandidáty Sacharovovy ceny a hlasovat se bude za dva týdny 9. října a na základě tohoto hlasování vznikne krátký seznam tří kandidátů a 25. října ve Štrasburku budou tedy vyhlášeni vítězové. Myslím si, že to je eh, vlastně postup nebo aktivita, díky níž nejvíce zdůrazňujeme naši snahu podporovat lidská práva. To znamená, samozřejmě to jsou věci, které jsou velmi důležité i ve chvíli, kdy nějakým způsobem zhodnocujeme také možnost eh, přidružení nebo eh, asociace s jinými státy, tak měli bychom být vždy hrdí na takovéto dohody. Víme eh, o mnohých státech, které samozřejmě na to reagují, které také v rámci toho rychlého postupu tady jsou aktivní. A je třeba si uvědomit, že ať je vybrán kdokoliv, tak všichni, všichni kandidáti eh, vyžadují od nás opravdu pozornost i právě pro oblasti, ve kterých jsou eh, činní. A chci vám říci, že co se týče Konečné lhůty pro předložení kandidátů byl 15. září a v tuto chvíli máme na seznamu 8 kandidátů, které máte ve svých složkách. A v tuto chvíli už předávám slovo kolegovi. Chci vám poděkovat, pane předsedo. Prezentace osmi kandidátů bude provedena v alfabetickém nebo v abecedním pořádku. Detaily eh, k jednotlivým kandidátům máte v přiložených dokumentech. Začneme tedy prezentací eh, kandidátů. Já chci požádat všechny kolegy, aby přísně respektovali svěžený řečnický čas, to je maximálně pět minut na prezentaci kandidáta. Máme osm kandidátů, což je to celkem 40 minut. Následovat bude Krátká vměna názorů, maximálně 10 minut, tlumočníky máme jen do jedné hodiny a děkujeme jim za toto prodloužení eh, pracovního času a můžeme tedy teď začít. Jako první to bude AfriForum, to je eh, skupina jmenovaná NNF a předávám slovo panu Borgeciovi. Děkuji vám. Eh, pane předsedající. My předkládáme jako kandidáta nevládní organizace, která se jmenuje AfriForum. Jejíž cílem je chránit menšiny eh, v Jižní Africe s jasným cílem zaměřovat se na práva zemědělských dělníků. AfriForum se snaží upozorňovat na problémy útoků na statky, na farmy, a na vyvlastňování eh, pozemků či majetku bez kompenzace. Tato politika, kterou provádí eh, vláda v Jižní Africe, nejenže ohrožuje farmáře jako takové, ale všechny zemědělské pracovníky a dělníky nehledě na jejich eh, etnickou příslušnost. To má velký význam, zejména v kontextu násilného, velice rozšířeného Eh, kriminálního působení. Dokonce dochází eh, k navádění k násilí proti zemědělcům. V roce 2006 je tato nevládní organizace registrována eh, s tím, že jejím cílem je chránit menšiny na základě principu mezinárodně uznávaného principu ochrany menšin. Je také je konkrétním cílem této nevládní organizace ochrana e, zájmů zemědělců, tedy e, komunity, která žije a pracuje v Jižní Africe po mnoho desetiletí. Působení není nijak exkluzivní, každý se může připojit, e, každý, kdo chce s nimi pracovat a prosazovat eh, občanská práva, což je zjevné samozřejmě i eh, z jejich webových stránek. Online se také lze připojit. Eh, jedná se tedy o spolupráci na místě ohledně ochrany jazyka, ochrany bohatství Jižní Afriky, práv a tak dále. Eh, zejména se snaží bojovat tedy proti eh, násilí na eh, farmách, k němž dosází při různých útocích a se o vzdělávání. Nejde tu jen o bezpečnost osob a jejich výdělku, živobytí, ale také o zajištění potravinářského řetězce, bezpečnost dodávky potravin jsou to určité místní politické síly, mm, reprezentované například Juliusem Malemou, což je předseda třetí největší politické strany v Jižní Africe, které otevřeně vybízejí k násilí proti zemědělcům. Děkuji i za to, že jste hovořil méně, než jste mohl. Jako další, další kandidátka Serena Etes eh, která je kandidována tedy EKR. Eh, e A kolego Henkele má 40 další poslanci. Pan Van Orden představí, prosím. Yeah. Děkuji, děkuji, ne, předsedou jsem tady za svého kolegu Hanse Olafa Henkela. A nejde pouze o zástupce EKR, ale jde o navržení ze strany spousty kandidátů z různých politických frakcí. Jde tedy o paní Šejran Ateš. Paní Scheren a je německou právničkou a také aktivistkou v oblasti ochrany lidských práv. Byla, narodila se v Turecku, ale když byla malé dítě, tak se přestěhovala s rodinou do Německa. E, ona vždy bojovala proti represi a útlaku žen což v podstatě se také symbolizuje v různých oblastech, jako například eh, nucené sňatky eh, a nebo vraždy z mm, mm, mladých dívek. Ona eh, samozřejmě na sebe upoutala velkou pozornost i pozornost velmi nemilou. Mm, v podstatě dostala nesčetněkrát výhrušky smrti Eh, dokonce, když poskytovala poradenství, tak ta osoba, která vlastně, které radila, byla zastřelená a paní Atež byla také velmi závažně zraněná, ale i přesto ve své eh, práci pokračovala i přes ty výhrušky smrti a samozřejmě byla ohrožena nejen ona sama, ale celá její rodina. V červnu minulého roku velmi odvážně vlastně otevřela otevřela mešitu, getoho mešitu v Berlíně mešitu Ibn Rašt eh, GT, kde vlastně se mohou setkat při společných modlitbách jak ženy, tak eh, muži. A eh, vlastně do její mešity chodí velký počet lidí. Samozřejmě nemusím ani v tuto chvíli zdůrazňovat, že to samozřejmě vedlo k dalším výhruškám a útokům na její osobu. A e, já jsem v té době také byl v Berlíně a mohu říci, že Eh, opravdu obdivuji, jakým odvážným způsobem se paní Šejran Ateš k tomu postavila. Eh, vyzývá lidi k zastavení extremismu, bojuje proti náboženskému extremismu v Evropské unii, snaží se tedy také zacelovat mezery v oblasti boje s náboženským extremismem chrání lidská práva evropských občanů. Co se týče udělení Sacharovovy ceny eh, právě této Osobě, osobě, bychom my považovali za opravdu velmi, eh, velmi si odpovídající, protože ona bojuje právě za svobodu vyznání, za svobodu vyjadřování a myslíme si, že je opravdu dobrou kandidátkou a proto bych byl velmi rád, kdyby si získala i vaši podporu. Děkuji mnohokrát. Výborně, děkuji vám. Jako třetí, třetí kandidát je Cezar který je jmenovaný politickou skupinou ALDE. A já předám slovo paní Šak. Prosím. Thank you very much, chair. Děkuji, děkuji paní pane předsedo, omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já bych ráda zdůraznila opravdu neuvěřitelně důležitého člověka, který pracuje pod pseudonymem Cezar, protože samozřejmě nemůžeme zveřejnit jeho opravdové jméno, protože by ho to samozřejmě ohrožilo a proč, proč to samozřejmě pochopíme v zápětí. On opravdu poukazuje na neuvěřitelné zločiny v Sýrii a dokumentuje jako obyčejný vojenský fotograf. A on se rozhodl, že opravdu bude riskovat jak svůj život, tak také život své rodiny. A Podařilo se mu v podstatě dostat ze Sýrie více jak 55 tisíc fotografií, které dokumentují mučení a smrti více jak 11 tisíc Syřanů. E, my jsme na půdě Evropského parlamentu už některé z jeho fotografií viděli a myslím si, že jsou velmi vypovídající. Myslím si, že ta brutalita, kterou znázorňují, je opravdu neuvěřitelná. Human Rights Watch v podstatě využila tyto fotografie je také eh, proto, aby vlastně zdůraznila nebo potvrdila jejich autenticitu eh, já jsem také, nebo vím o tom, že vlastně i Muzeum holokaustu v USA už vystavilo fotografie Cezara a e, jsem si jistá, že ve chvíli, kdy nadejde tedy ta doba a Syřané se budou zabývat svou minulostí a budou hledat spravedlnost za e, minulé zločiny, tak jistě využijí i tuto fotografickou dokumentaci. Cezar je opravdovým hrdinou. Je člověkem, který opravdu riskoval a přijal velmi eh, rizikové eh, rozhodnutí. To znamená, že se postavilo opravdu těm základním eh, pravidlům. Myslím si, že je také velmi respektován také všemi svými spoluobčany za to, vlastně, co se mu podařilo vykonat. Včera americký senát odsouhlasil vlastně zákon s jeho jménem a myslím si, že by bylo velmi, velmi odpovídající i pro nás, abychom uznali ty jeho hrdinské činy. To znamená opravdu uznat a potvrdit, že odvedl naprosto neuvěřitelné hrdinské činy a zároveň i nadále je vystavován eh, hrozbám a útokům na jeho život. A tady bych vám v tuto chvíli ráda pustila eh, je video, ve kterém bude tento kandidát představen. Každý lidský, každý člověk má určité množství trpělivosti. A skoro tři eh, roky byly pořizovány fotografie těchto mrtvých lidí a každý den jsem stával se strachem. Každé ráno jsem se loučil se svou manželkou a zamýšlel jsem se nad tím, zda ještě večer uvidím. To znamená, že to samozřejmě pro mě znamenalo velkou bolest. Velkou bolest, když jsem to viděl, ale kdy, ať, ať bych to byl já, či kdokoliv jiný, kdokoliv, kdo v podstatě riskoval život, riskoval život své rodiny a svých dětí, ale ve svém srdci, ve svém srdci, když tam máte aspoň trošičku, trošičku lidskosti ve vlastním srdci, no tak prostě se nemůžete jen tak dívat, aniž byste reagoval. Tak jak jste to dělal? Jak, jak jste konal? Když jsem končil svou práci večer, tak jsem vlastně všechny fotografie a všechny dokumenty vlastně přehrál z těch vojenských počítačů na eh, USB klíče a na, do různých pamětí. Poté jsem je tedy vynesl z kanceláře a mám kamaráda a ten vlastně všechny tyto dokumenty přehrál na svůj osobní počítač. A to je vlastně způsob, jakým jsem každý den pracoval. Ale bylo to velmi nebezpečné, protože jsem musel přecházet různé bezpečnostní checkpointy a oni mě každý den nebo velmi často prohledávali. Děkuji za tuto prezentaci. A čtvrtým kandidátem je Devin Johnson za EFDD. Zde máme dva kolegy, kteří budou mít dvě a půl minuty každý, aby mohli představit tuto kandidaturu pan Castaldo a pak potom pan Korao. Takže pan Castaldo až do posledního dechu budu bojovat. E, to jsou e, slova Eh, správce pozemků eh, z eh, ze San Franciska, který pracoval ve škole a používal každodenně Roundup, což je látka, která je škodlivá nejen bakteriím, ale i člověku. Nevěděl, že riskuje tedy jen, nejen svůj život, ale vlastně, že to může být ohrožení pro děti, které jsou v té škole. On chtěl On chtěl skladat hudbu pro děti, ale teď jsou jeho dny eh, sečteny, protože byl eh, pravidelně v kontaktu eh, s touto látkou, která ničí trávu, ale současně i ničila jeho krevní buňky. Monsanto na jeho apely odpovídalo, že se mu ozvou. To, o čem hovořil, otevřelo oči, protože prý při používání eh, eh, glyfozátu tímto způsobem trvá dva roky, než člověk z toho dostane eh, rakovinu. On bojoval stále s úsměvem, i když víme, že je v situaci, kdy teď čelí brzké smrti. Dokonce došlo k tomu v poslední době, že byly podporováno použití glyfozátu a tento proces je velice komplikovaný. Tyto tyto velice chytré ehm, techniky zaměřené na podporu průmyslu, proti ním se postavil eh, Johnson. Jeho eh, žena teď musí Eh, pracovat 14 hodin denně, aby se mohla nejen postarat tedy o to, aby měli na živobytí, ale aby mohla i financovat jeho lékařskou péči. Eh, on sám hodně trpí a pochvalně jim hovořilo i, eh, i soud o něm hovořil. A Monsanto bylo odsouzeno k veliké pokutě. Tento krok eh, může podpořit tiché oběti eh, velkých nadnárodních firm. Tyto oběti dnes už nejsou eh, neslyšitelné, mají odvážný hlas, který si zaslouží být držitelem Sacharovovy ceny za rok 2018. Je to právě jméno Divina Johnsona. Divine Johnson to není jen obyčejný zahradník a otec tří dětí ale je také jedním ze 13 eh, lidí trpících rakovinou, kteří kvůli používání výrobku Monsanto nyní trpí rakovinou. Devin Johnson uh, brzy zemře a trpí, uh, platí životem za používání Roundupu produktu firmy Monsanto. Tento muž byl první kdo předvedl před soud obrovský agrochemický komplex, protože bylo prokázáno na jeho případě, že tento produkt působí eh, rakovinu. Ani tato obrovská částka pokuty, která byla vyměřena Monsanto, je nyní prvním krokem. Je prokázáno, že Monsanto jednalo eh, záludně, bez toho, aby byli informováni eh, uživatelé, byly ignorovány vědecké výzkumy ohledně negativních dopadů eh, produktů firmy Monsanto. Monsanto proto, aby si uchránilo své eh, zisky, opomíjelo eh, zájmy a zdraví občanů. Díky Divinu Johnsonovi Eh, už teď eh, Monsanto nemůže nikoho opít eh, rohlíkem. Právě proto by měl pan Johnson dostat Sacharovou cenu. Nejde jen o to, abychom takto posílili ho v boji, kdy čelí brzké smrti, ale proto, abychom hm, podpořili jak jedince, tak nevládní organizace v boji proti nadnárodním firmám. Jedna věc je jistá, nejedná se jen o člověka, který umře na rakovinu. Jedná se o herbicidy na bázi glyfozátu, které jsou používány na celé světě. Jsou to miliony a miliony, stovky milionů kil každý rok, které se, chovají, které se nacházejí všude, už se dokonce nacházejí nejen ve vzduchu, ve vodě, ale i v jídle. Eh, rezidua těchto herbicidů už se nalezly i eh, ve vodních srážkách takže jejich eh, přítomnost je, je velice rozsáhlá a eh, vystavování tomuto produktu je prostě nevyhnutelné. Je zapotřebí podpořit tohoto muže a to protože se nejedná jen o případ jednoho člověka. E, dodalo by to odvahy e, všem lidem, kteří trpí zneužíváním situace ze strany nadnárodních firm. Poskytlo by to více naděje, více spravedlnosti tisícovkám lidí. Děkuji. Pátým kandidátem je 11 nevládních organizací, které jsou aktivní ve Středomoří, jsou jmenovány nebo nominovány eh, skupinami SAD a zelenými. Eh, paní kolegyně Valenciano a Miranda o nich budou hovořit, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Skupina sociálních demokratů v tuto chvíli chce předložit eh, seznam svých kandidátů. Jde o kolektivní kandidátku jejíž členem je 11 organizací, které se opravdu vydalo od roku, vydává od roku 2015 na moře proto, aby zachraňovaly lidské životy, aby zacelili neuvěřitelnou mezeru ze strany států a evropských institucí. Oni stělesňují opravdu nejličtější tvář Evropské unie v oblasti migrace. Oni jsou opravdu tím nejkonkrétnějším a nejreálnějším příkladem pomoci tam, kde té pomoci je nejvíce třeba. Oni respektují samozřejmě i veřejné právo eh, mezinárodní. A samozřejmě, že na ně se ukazuje prstem, eh, jsou stíháni, vyšetřováni. Eh, a v dnešní době to vede k tomu, že ve středozemí nemáme žádné záchrané lodě, i když tam dochází k neustálým úmrtím. Myslím si, že tady to je kandidátka, eh, která v podstatě brání, brání i to jméno všech těch, kteří vynakládají snahy za to, aby mohli bránit naše základní hodnoty, na které se i v rámci EU neustále útočí. Myslím si, že kdybychom udělili cenu této kandidáce, tak bychom si vlastně všichni uvědomili a uznali bychom, že jsme se spletli, že jsme se spletli, ale že opravdu všichni se chceme vrátit k solidární Evropě, k solidaritě a podpořit ty, kteří každý den vystavují a nastavují své životy pro to, aby zachránili ostatní. To je přesně ta Evropa, ve kterou, nebo ve kterou věří většina našich občanů. Je to něco, za co stojí bojovat. A proto bych vás vyzvala a poprosila bych vás, abyste podpořili tuto kolektivní kandidátku neziskových organizací, které zachraňují životy. Já jsem opravdu velmi ráda, že mohu hovořit za zelené v souvislosti se Sacharovou cenou 2018. To znamená, že tady hovoříme o 11 neziskových organizacích, které zachraňují životy migrantů ve Středozemním moři. Já, když jsem byla na lodi Proactive Finance, tak já jsem opravdu viděla, jakou práci odvádí posádka eh, této lodě. Byli tam eh, dobrovolníci, lékaři, zdravotní zdravotní sestry. A oni všichni opravdu skákali do moře proto, aby zachránili lidi a aby vlastně bojovali proti té nestoudnosti Evropské unie. Vidíte, vidíte tuhle vestu, vidíte tady napsáno. Toto není vesta, která by zachraňovala eh, život. Nedávejte ji dětem, ale toto je záchranná vesta. Eh, jednu z těchto vest eh, jsme mohli také najít na ostrově Lesbos. To znamená, že je zcela jasné, že prostě tato vesta prostě život zachránit nemusí a proto na dně moří končí i spousta dětí. Ale posádka posádka těchto lodí opravdu dělá všechno pro to, abychom si vážili i nadále lidských životů, abychom byli solidární. A, za, a co za to mají? Útočí se na něj, jsou trestně stíhání. Dokonce jediná eh, loď, která ještě stále funguje, Aquarius, v tuto chvíli čelí obrovskému tlaku ze, stranu, ze strany všech členských států. Je jasné, že eh, spousta kandidátek je, je samozřejmě platná, ale myslím si, že jednou, jednou jednou bychom se opravdu mohli podívat také k nám do Evropy a, a podpořit tuto kolektivní kandidátku, protože ta naše odpověď, ta naše reakce musí být evropská. Podívejme se eh, sami do zrcadla. Musíme být lidští a chceme, chceme, aby tato odměna i nadále pomáhala záchraně lidem ve středozemí, protože nechceme, aby tato humanitární krize eh, pokračovala. Děkuji mnohokrát. Muchas gracias. Eh, adesso. Děkuji. Nyní přejdeme k šestému kandidátovi. To je Oleg Sencov, jenž byl nominován politickou skupinou EPP. Začneme krátkým videem a pak jej bude prezentovat pan Kukan. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Je mi ctí, že mohu za EPP představit našeho kandidáta na Sacharovovou cenu, pana Olega Sencova. My jsme se rozhodli podpořit kandidaturu pana Sencova, protože my věříme, že jeho mírový proces proti ruské okupaci Krymu a jeho boj za osvobození ukrajinských politických vězňů je jasným symbolem principu na ochranu svobody vyjadřování. Eh, pan Sencov se narodil v roce 1976, eh, narodil se na Krymu a e, byl e, odsouzen na 20 let vězení e, na Sibiři. On je velmi známý hlavně za jeho dokumentární filmy a za jeho film z roku 2011. Byl zatčen v roce 2014 poté, co vyjádřil svůj nesouhlas s okupací Krymu byl v roce 2015 odsouzen na 20 let vězení za organizování teroristických aktivit. Vše bylo samozřejmě vykonstruované a přehnané. Evropská unie eh, tento případ vnímá jako porušení veřejného mezinárodního práva. Oleg Sencov je nevinným člověkem. Je to nevinný člověk, který strávil ve vězení už více jak čtyři eh, roky. Eh, a od května tohoto roku drží hladovku. Eh, snaží se bojovat za osvobození 70 politických ukrajinských vězňů, kteří jsou vězněni na území Ukrajiny a Ruské federace. Nesnaží se osvobodit sám sebe. Oleg Sencov se rozhodl pro tuto radikální výzvu, protože chce, aby jeho hlas byl slyšen. Chce, aby se věd. Eh, Mm, pochopil a vnímal jeho snahu bojovat za svobodu a demokracii. Věří eh, eh, ve, ve vyšší principy práva, svobody a demokracie. V tuto chvíli eh, už je to 127 dní, co Sencov drží hladovku a jeho zdraví je opravdu velmi podlomené a ohrožené. Tím, že podpoříme Olega Sensova, eh, také zcela jasně říkáme, eh, jaké hodnoty chceme podporovat. To znamená demokracii, svobodu vyjádřování, eh, základní normy právního státu. Protože samozřejmě svoboda vyjadřování je noční mír, můrou pro všechny diktátorské režimy. A proto takovéto činy jsou jediným způsobem, jakým se jich postavit. Nechceme, aby svoboda a demokracie umřela, v, mm, aniž by byla vyslyšena. A chci říct, že je třeba si připomenout také memorál z roku 2009-10 a myslím si, že tohoto laureáta z Ukrajiny opravdu stojí za to podpořit. Děkuji. Děkuji také za tuto prezentaci. A sedmým kandidátem je Mary Wagner kterou eh, kandiduje náš kolega Marek Jurek a 40 dalších poslanců. Nejdříve uvidíme krátké video a potom ji představí pan Jurek. Merci, monsieur le président. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, za poslance z různých politických skupin a také nezařazené poslance mám to Eh, tu čest vám prezentovat kandidaturu paní Mary Wagner, kanaděnky, která hájí právo na život eh, nenarozených dětí. Je to ochránkyně jejich eh, práv, projevuje solidaritu. Ona jedná pokojně, neútočí Nicméně několikrát byla eh, uvězněná a na svá ramena bere úkol eh, bojova proti nespravedlnosti, bojuje o lidskou eh, důstojnost těch nejslabších, protože jejich svoboda to je i naše svoboda, jedná se o svobodu projevu, Eh, Mary Wagner vychází eh, z principu, který platil ve všech státech. Z nich vzešla naše komunita a to je princip, který platí v zemích, které podepsaly římskou smlouvu. Zastává i Robert Schumann, Alcide Gasperi, který je patronem tohoto sálu. Navrhuji, abychom se vyslechli její svědectví. Greetings from across Zdravím vás poza Atlantiku. Jmenuji se Mary Wagner a chtěla bych eh, vám něco říct. Jsem kanaděnka s, eh, s irskými kořeny ze strany matky. Eh, co si pamatuju, vždy jsem se snažila zastávat prav našich malých bratří a sester, kteří, kterým hrozí, že budou zabiti v mačině lůně. Od té doby, co mě bylo 20 let a zejména v posledních sedmi letech, jsem strávila skoro pět let ve vězení, což bylo důsledkem pokojného eh, chování a boje za nenarozené děti a jejich matky ehm, na místech, eh, kde každodenně tyto děti přicházejí o život. Opakovaně jsem byla obvěňována z toho, že narušuji pořádek a překážím eh, oprávněnému provozu podniků které se zabývají potraty. Vracela jsem se na tyto místa, kde jsou děti zabíjení. Linda a já jsme se na tu cestu vydali nejen proto, že věříme v to, že zapotřebí bojovat eh, o za lidská práva, ale také věříme Ježíšovým slovům, který řekl, cokoliv eh, učiníte pro kterékoliv z těchto eh, maličkých, učiníte pro mě. Cokoliv opomenete učinit pro kterékoliv z těchto maličkých, neučinili jste pro mě. Z mé zkušenosti, mm, když jsem hovořila se stovkami žen, které mm, trpěly kvůli tomu, že postoupily potrat, nic nemůže být eh, vzdálenější pravdě, eh, protože eh, potrat nepřináší nic dobrého ženám, hluboce je zraňuje Ženy jsou někdy nuceny k tomu, aby zabili své dítě. To není právo, to je pro ně strašná porážka pro tyto ženy. Je pak, jsou pak matkou mrtvého dítěte. Bylo jí prodáno sdělení, že její dítě nestojí za to, aby za něj bojovala. Takže je to útok na její mateřství. Je jí prodávána lež, že takto se vyřeší její problém, ale problémem není dítě. Problémem jsou okolnosti, které jsou hostilní vůči novému životu. Každý nově počatý život volá svět k tomu, aby pro něj udělali prostor. Odpovědí je láska a pomoc, ne stavět matku proti dítěti, ne brutální zničení života. Jakmile jednou opustíme princip, že každý lidský život je posvátný, čí život bude v bezpečí? Naši nejzranitelnější občané, jsou ti nejvíce ohrožení. Ale nikdo už v bezpečí nebude. Eh, Není eh, dovoleno eh, komentovat, protože komentář nebo tento, tato kandidatura sama jsou dost elokventní. A teď máme posledního kandidáta a to je Nasir Zedzafi navržený politickou skupinou GUE a dalšími kolegy. Ehm, nyní předám slovo paní Vržat, aby mohla představit tohoto kandidáta. Děkuji vám, pane eh, předsedající. Maroko je krásná velká země, která má pohnutou historii, zejména co se týče lidských práv. Od eh, roku za posledních několik let se e, Maroko snaží zlepšit situaci, byla přijata, mm, přijata nová ústava, ale nedaří se e, reformy provádět. Tyto reformy se ještě nepřevedly v každodenní realitu, realitu zejména co se týče hospodářského, sociálního prostředí. Um, podle, podle zpráv, které máme z marockého tisku. Je tam obrovská chudoba, nezaměstnanost, zejména nezaměstnanost mladých. A z toho také eh, vyrůstá ten velký nesouhlas sociální. Eh, je tu silné hnutí, které vypuklo v roce 2016. Musím Griffey se snažil najít své zboží eh, v hromadě odpadu, kam bylo vrženo poté, co mu bylo eh, odebráno. Eh, Maroko má silnou historii odolávání a odporu. Známe to již z doby odolávání proti španělské moci. Více než 85 obyvatel nemá přístup k pitné vodě například na tomto eh, území. Je nutné pro, eh, pro to, aby eh, obce a místní společenství se dostaly z izolace. Lidé přinášejí eh, květiny a eh, svíčky na místa, která eh, připomínají násilí. Desítky podpisů byly sebrány. Zahájilo se trestní stíhání. Dokonce ani zahraniční novináři nebyli schopni pokrýt eh, eh, tamní události, bylo jim to zakázáno, eh, jsou narušována práva a sociální spravedlnost všude, ať už je to na univerzitách, na ulicích, dochází k mučení, dochází k zadržování, k uvězňování, porušují se Eh, porušují se lidská práva. V Kasablance v soudu byl na 20 let odsouzen k ten, kdo by je chápán jako vůdce Hiraku neboli Nasser Zecafi, kterého vám dnes představujeme. To proto, že bojuje proti korupci a útlaku. Bojuje proti nezaměstnanosti. Měli bychom Měli bychom uvažovat o smrti všech těch mladých lidí, kteří eh, usilovali o lepší život. 29. No, května 2017 kdy byl eh, zadržen a uvězněn, byl odsouzen k 20 letům vězení na konci června 2018, údajně za konspiraci eh, proti bezpečnosti státu. Měli bychom říci marocké vládě, že násilí je, a represe je nikam nedovede. Je zapotřebí jednat. Tento mladý aktivist z Hiraku společně s dalšími 188 aktivisty získal um, amnestii díky eh, králi Mohamedu VI. Ale ne tak na serze v Zafí. Od 30. Eh, srpna do 6. září eh, držel hladovku, aby poukázal na své podmínky, eh, ve kterých žije ve vězení. V Maroku ani nikde jinde by neměli být političtí vězni, nikde by nemělo docházet k mučení. A právě proto vás žádám, abyste podpořili symbolicky tuto kandidaturu. Děkuji, Marie Kristýn. A tímto jsme dokončili kolo prezentací kandidátů. Máme 10 minutek pro diskuzi. Maximálně máte řečnický čas jednu minutu, prosím. Můžete požádat o slovo. Thank you very much, Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já plně podporuji nominaci Nasra Safio, který je výjimečným eh, člověkem, který se opravdu eh, postavil eh, pro následování v Maroku. Ehm, reakce marockých ehm, orgánů je opravdová represe. Asi 200 aktivistů, včetně 49 nezletilých, bylo uvězněno. A někteří z e, vlastně vedení tohoto hnutí byl, bylo odsouzeno až na 20 let. E, takže toto je signálem pro všechny v tom regionu, pro všechny v Maroku, že my, kdo žijeme v Evropě, naše diaspora nezapomněla na politické vězně, ale je to vlastně i signál marocké vládě, že budeme i nadále pokračovat v politickém boji proti nespravedlnosti až do té doby, než bude propuštěn poslední politický vězeň. A jako poslední připomínka, eh, Ráda bych uctila také eh, rodiče na Seraze v Zafiho, kteří dnes mezi nás přicestovali, sedí někde vzadu v této místnosti chtěli poděkovat eh, skupině GUE, ale také 39 ostatním eh, poslancům, kteří podepsali nominaci pro jejich syna. Děkuji mnohokrát. Miranda. Děkuji, paní Miranda. Merci, monsieur le président. Nous, nous... Děkuji vám, pane předsedo. Chceme připomenout, že Evropský eh, Parlament říká, že potrat je absolutním právem žen a proto odsuzujeme hrdě, protože je strašné něco takového slyšet zde v parlamentu, že se spochybňuje naše základní právo. My máme právo si rozhodnout. A hluboce litujeme kandidatury Mary Wagner, protože ji považujeme za manipulaci ceny za ideologickými extrémními cíly. Děkuji. Honorable Van Orden. Van Orden. Thank you very much, Chairman. Děkuji mnohokrát. Chci důraznit, že kandidátem pro skupinu EKR e je paní Ateš která bojuje za svobodu projevu v Berlíně a za jiný přístup k islámu. Jenom řeknu něco k účelům Sacharovovice. Nevím, že tam došlo k určité evoluci za poslední roky, ale první prioritou, původní tedy cíl Sacharovovy ceny, je svoboda projevu. E, o to nám tady jde. Když se podíváte do stanov, tak dodnes zůstává tedy hlavní prioritou této ceny svoboda projevu. Mějte to prosím všichni na paměti, když budeme zvažovat kandidáty. Já si myslím, že e, řada těchto kandidátů si zaslouží e, být zváženi. Děkuji. Děkuji, pan Jurek. Já nebudu negativně komentoval žádnej kandidát. Já nebudu negativně komentovat eh, žádného kandidáta, protože udělení Sacharovovy ceny je příležitostí eh, uctít jiné typy boje za spravedlnost. Eh, jenom se vrátím k komentáři mého kolegy. Mary Wagner nese břemeno nespravedlného zákona. Ona e, přijímá nespravedlivé rozsudky, které nad ní byly vyneseny, protože si myslí, že je to velmi důležité, že tady jde o základní hodnoty zemí, které podepsaly um, římské smlouvy. Je to také, jsou to také hodnoty, které jsou důležité pro náš všeobecný e, vzájemný respekt boj eh, za život, eh, za zachování tedy eh, života je zakotven v řadě ústav v řadě zemí. Bohužel v Kanadě je to jinak, tam dochází k jasné represi vůči Mary Wagner. Já si myslím, že je z našeho pohledu důležité ukázat teda nějakou solidaritu. Každý se může rozhodnout, jak chce. Yo creo que já si myslím, že to, co charakterizovalo doposavat Sacharovou cenu, je to, že všichni respektovali navržené kandidáty. Vždy šlo o lidi s vysokou lidskou integritou, šlo o organizace, o kterých nikdo nehovoří, opravdu výjimeční lidé, jedno, výjimeční jednotlivci, kteří bojují za život ostatních můžete více či méně souhlasit. Doposávat jsme respektovali všechny kandidatury. Ve chvíli, kdy ale tady v tuto chvíli někdo předloží kandidaturu, která vlastně symbolizuje netolerovatelnou manipulaci a urážku hodnot, za kterými Evropská unie stojí, tak je normální, že mnoho z nás, mnohé z nás v podstatě se zvednou a protestují. Já bych eh, byla velmi ráda, kdybychom i nadále pracovali v atmosféře respektu, protože všichni kandidáti a kandidátky to vyžadují. Byla bych nerada, ráda, kdyby se tohle přetvořilo v nějaký jednoduchý politický pamflet. Děkuji. Kukan? Uh, just, uh, just to... Pozor dvě věty. Všichni jsme si určitě přečetli stanovy Sacharovovy ceny. Je to svrchované právo každé politické skupiny předložit svého kandidáta. Je to Sacharovova cena za svobodu myšlenek. Možná si to různě vykládáte, co to přesně znamená. A když hovoříme o kandidátech, dal bych přednost tomu, abychom zdůraznili ty pozitivní aspekty každého kandidáta. Nejsem si jist, zda je v pořádku negativní kampaň. Zaměřme se prosím na ty pozitivní věci, které potom povedou k vítězství a udělení ceny. Berže? Já bych se chtěla vrátit k tomu, co říkala kolegyně Valenciano. Já si nejsem jistá, jestli jste všichni přečetli eh, podmínky eh, Sacharovovy ceny. Evropský parlament každoročně udavu, eh, udá, tuto myšlenku ne o svobodě myšlení, ale o svobodě ducha. To je článek 10, je to svoda myšlení potom zejména na následujících oblastech základní svobody, zejména právo na svobodu názoru. To znamená, že každý se může vyjádřit ano, mírovým způsobem, pokojným způsobem. Jedná se o ochranu menšin, o respekt mezinárodního práva. Já si myslím, že některé návrhy eh, opravdu jdou tímto směrem. Ehm, respektování právního státu tady také Myslím, že všechny kandidatury s tím musí být porovnávány, protože se nejedná jen o e, svobodu e, projevu, ale také e, zejména a především o ochranu lidských práv. Prosím, kolegové, přečtěme si všichni pořádně podmínky Sacharovovy ceny. Tímto jsme ukončili kolečko projevů. Já se mohu k tomu tedy připojit. A teď předám slovo paní Vakatera, aby mohla uzavřít eh, tuto schůzi. It's time to do short uh, conclusion. Máme čas na eh, krátký závěr. Mnohokrát děkuji, pane Pancery. Ráda bych poděkovala všem členům, kteří představili kandidáty. Děkuji těm, kteří se zúčastnili rozpravy a také všem poslancům, kteří eh, se zúčastnili nebo kteří nějak projevili svůj zájem eh, podpořit jednoho z kandidátů. Eh, také bych ráda poděkovala tlumočníkům a uvaděčům. Toto není nějaká rutina a Mimochodem pro mě poprvé zde předsedám eh, zasedání o Sacharovově ceně, ale je to velmi zajímavé. Umožňuje všem eh, poslancům, aby se seznámili s kandidáty a s, se Sacharovou cenou pro svobodu smýšlení Toto je svoboda, která eh, je čast, na něž je často útočeno eh, v nejrůznějších částech světa eh, za posledních několik let. A než uzavřu toto zasedání, ráda bych vám připomněla harmonogram. Dalším krokem procesu udělování Sacharovovy ceny bude hlasování, abychom si vytvořili eh, zkrácený seznam tří kandidátů. Eh, toto hlasování eh, proběhne v úterý 9. října v Bruselu na společném zasedání AFET 9. Konference předsedů rozhodne o vítězi či vítězích a Výsledky oznámí ve čtvrtek 25. října ve Štrasburku. Vítěz či vítězka či vítězové budou pozváni na společnou výměnu názorů na zasedání výborů AFET, DEVE a DROJ, které proběhne v pondělí 10. prosince ve Štrasburku a potom proběhne tedy samotná ceremonie udělování této ceny, která je naplánována na středu 12. prosince ve 12 hodin ve Štrasburku. Končím dnešní schůzi a ještě jednou vám mnohokrát děkuji.